Diamo inizio? Dámy a pánové, můžeme zahájit schůzi. Já bych vás chtěl zde všechny přivítat a přivítat také zástupce komise. Nejprve schválíme pořad jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, můžeme ho považovat za schválený. Dobrá, rád bych vás informoval, že máme tlumočení do všech jazyků na našem výboru. Děkuji všem tlumočníkům. Bod číslo dvě. Schválení zápisu ze schůze konané ve dne 1. a 2. prosince. Pokud by chtěl někdo eh, přidat nějaký komentář. Ne, není tomu tak. Takže pokud nebudete mít žádný komentář, budeme e, zápis považovat za schválený. A tento, e, lépe řečeno, toto jednání bude také na internetu. Já bych rád přivítal pana Erlandsona, ministra zemědělství Švédska. Takže vás zde vítáme. Velice vám děkuji a hned vám dám slovo abyste přesvě- předložil na našem výboru výsledky, kterých dosáhlo švédské předsednictví, eh, tedy to, co souvisí také s Lisabonskou smlouvou a zahájení eh, spolurozhodování ve eh, zemědělské politice. Takže máte slovo. Děkuji pěkně, Paulo. Vážený předsedo, vážení poslanci, Uplynul téměř měsíc od té chvíle, kdy jsem předal předsednické židlo svému španělskému kolegovi. A bylo to velice vzrušujících a intenzivních šest měsíců. Odvedli jsme velký kus práce během té krátké doby, která nám byla dána k dispozici. A v tomto ohledu bych eh, přirozeně velice rád poděkoval Evropskému parlamentu za jeho konstruktivní spolupráci s předsednickou zemí. Jsem velice rád za to, čeho jsme společně dosáhli. Nyní, když Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, přináší to sebou řadu změn, jak pro parlament, tak pro řadu. A platí to v nemenší míře i pro zemědělskou politiku. Chtěl bych vám samozřejmě popřát vše nejlepší a Chci, abyste nadále pokračovali s ostatními institucemi eh, v přijímání potřebných opatření. Na počátku našeho předsednictví jsme museli eh, řešit řadu legislativních nástrojů, eh, především v oblasti rybolovu. A já bych se teď rád podíval na oblast vašeho zájmu, což jsou potraviny, klima a globální problémy. Je před námi velký úkol, abychom zajistili dostatek potravin. V roce 2050 bude na Zemi žít 50, eh, eh, ne, pardon, 9 miliard lidí. Na listopadovém eh, summitu a konferenci OSN eh, byla přijata řada eh, dokumentů. To se týká i ehm, Organizace pro potraviny a zemědělství FAO, kde se jednalo o zabezpečení potravin a výživy. Pokud je o úroveň EU, tak bych rád řekl, že na říjnové raně bylo přijato opatření pro zajištění potravinového o zajištění potravin a také se hovořilo o dohodě e, mezi politikami EU směřujícími k podpoře e, rozvoje a globálního zajištění dodávek potravin. Jedním z hlavních úkolů a otázek, kterými jsme se na podzim zabývali, eh, byla spojitost mezi zemědělstvím a klimatem. A to byla také jedna z mých priorit, jimž jsem se během předsednictví věnoval. Jak už jsem naznačil, eh, v červenci se v Radě hovořilo o dokumentu Komise o adaptaci na klimatickou změnu a, pardon, o adaptaci evropské zemědělské politiky na klimatické změny a hovořilo se samozřejmě o tom, eh, jak významná je tato změna v současné době a jak, jaký význam bude hrát v budoucnosti. Budeme se muset intenzivně věnovat této spojitosti mezi zemědělstvím a klimatem, když budeme hovořit o společné zemědělské politice a o tom, jak bude vypadat po roce 2013. Tuto diskusi jsme po červenci prohloubili a pokračovali jsme na neformálním setkání ministrů v září. A bylo uspokojivé slyšet, že mezi mými kolegy v radě eh, panovala schoda, pokud šlo o tuto spojitost. A pokud jde o úlohu EU, kterou musí sehrát, pokud jde o redukci CO2 a dalších skleníkových plynů. To setkání bylo velice úspěšné. Byl to jeden z vrcholů našeho předsednictví, podle mého názoru, a pro mne osobně to bylo velikým potěšením. Sledovat, jak část Švédska, odkud já pocházím, ty venkovské oblasti, kde je eh, spousta jezer a eh, řek a kde je čistý vzduch, eh, se také stalo předmětem tohoto jednání. Chtěl bych, Paolo, poděkovat prostřednictvím vás za přispění parlamentu k tomuto tématu. Během podzima se ve Švédsku konaly dvě konference. Jedna se týkala tématu jak mohou producenti potravin eh, snížit výsledky, eh, pardon, dopady své činnosti na klima. Hovořili jsme o tom, jak se naše společnost může přizpůsobit eh, novým podmínkám prostřednictvím rozvoje bioenergie, bioenergií a udržitelného potravinářského průmyslu tomu podzimnímu období, eh, kdy jsme eh, stále procházeli ekonomickou krizí, eh, panovala jedna otázka. a to otázka, kterou musíme brát velice vážně a která Eh, které byla během švédského předsednictví věnována velká pozornost. Po zvýšení cen v předcházejících letech eh, klesly ceny všech zemědělských výrobků. A došlo ke zvýšení eh, mlečních výrobků. Všechno to vedlo k tlaku na naše Eh, ministerstva a vedlo to také k tomu, že se objevila snaha snížit tyto dopady. Předsednictví proto uspořádalo setkání ministrů, kde mý kolegové mohli o tomto tématu jednat a řada členských států eh, žádala opatření ke stabilizaci cen a ke snížení dopadů. My jsme v říjnu přijali rozhodnutí o těchto opatřeních. Bylo to v říjnu a v listopadu. Komise rovněž ustanovila skupinu na vysoké úrovni, která bude jednat nyní na jaře. Já tato jednání vítám. Je nutné zvýšit konkurenceschopnost producentů mlečných výrobků. Závěry jednání této skupiny na vysoké úrovni budou nedělnou součástí diskuse o tom, jak bude vypadat společná zemědělská politika po roce 2013. Také jsme diskutovali během našeho předsednictví o diskusích o této eh, společné zemědělské politice a na eh, zářijové radě eh, jsme hovořili také o rozvoji venkovských oblastí. Chtěli jsme identifikovat ty hlavní úkoly, před kterými e, stojí evropské zemědělství. Také jsme probírali to, jakým způsobem můžeme utvářet e, programy rozvoje zemědělství. Tato debata byla předpokladem pro diskusy o klimatických změnách na ministerském setkání v září. Vzhledem k tomu, že všechny členské státy zdůraznili Eh, problematiku změn klimatu a nutnost eh, využívání obnovitelných zdrojů a zachování biodiverzity a označili je za velice důležité faktory pro rozvoj evropských zemědělských eh, oblastí. Je pro nás důležité, abychom měli velice dobrý systém pravidel, aby ty administrativní zátěže byly co nejmenší. V prosinci na, setkání, na zasedání rady předložila komise hodnocení eh, z členských států o 39 eh, prvcích zjednodušení společné zaměstnické politiky. A také jsme eh, se seznámili se zprávou, která nabízí další možnosti zjednodušení společné zemědělské politiky. Já jsem zvědav, jak tyto návrhy budou Eh, řešeny dále. Společná zemědělská politika by měla být srozumitelná jak pro farmáře, tak ostatní eh, subjekty. To je evidentní pro to, abychom eh, mohli provádět svoji politiku. Musí to být politika, která bude v očích spotřebitelů legitimní. Chtěl bych poděkovat za perfektní spolupráci, kterou jsme během předsednictví měli s parlamentem jako takovým a především s výborem pro zemědělství a rozvoj venkova, pokud jde o legislativu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Byla to obtížná politika, která probíhala v režimu spolurozhodování a jsem rád, že, jsme, že se mezi radou a e, parlamentem dosáhlo Eh, dohody, pokud jde o podstatné rysy této dohody. Chtěl bych, aby španělské předsednictví pokračovalo v této diskusi a aby se tento návrh eh, uspůsobil nové situaci, kdy platí Lisabonská smlouva. Chtěl bych poděkovat všem zainteresovaným, všem, kteří se účastnili a především zpravodajům. Nová směrnice je roz, rozhodujícím krokem pro zajištění lepší ochrany eh, při testování zvířat, při pokusech prováděných na zvířatech takto? Eh, musíme zajistit eh, zdravý chov zvířat. Švédská, švédské předsednictví zorganizovalo v říjnu konferenci v Upsale na toto téma. Hovořilo se tam o projektu EU o kvalitě e, života hospodářských zvířat. Také tam zazněla otázka, která je velice důležitá z mého pohledu. Týká se e, budoucí politiky EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Pokud je o potavenáctví, tak jsme v prosinci e, dospěli k důležitému rozhodnutí lösning som bidrar till att eh, förhindra... Omlouvám se, nejedná se o potravinářství, ale lesnictví. Na radě se jednalo o nelegálním kácení, eh, kácení stromů a já doufám, že během švédského předsednictví také dosáhneme konečného, dosáhneme schody a že bude učiněno konečné rozhodnutí. To je pro rozvoj venkovských oblastí důležité, ale je to důležité také pro zaměstnanost v, v celé Evropě. Chceme zajistit výrobu, udržitelnou výrobu energie a chceme zabránit obchodování dřevem za uh, jiné komodity. Takže tolik k našim úspěchům během švédského předsednictví a nyní se již těším na zajímavou debatu s vámi o tom, co se dělo na podzim. Děkuji. Grazie, Eskil, grazie. Velice vám děkuji, Eskile. Děkuji za tvoji velkou snahu, za vášeň, se kterou jsi pracoval a za tvůj velký přínos, který uskutečnilo švédské předsednictví. Zítra nás čeká důležité téma o klimatických změnách Tomuto tématu jste se také věnovali. My zahájíme debatu a máme zde paní Elizabeth. Máš slovo, Elizabeth. Děkuji pěkně, pane předsedo. Eh, pane předsedo rady, děkuji za to, že jste se na konec svého předsednictví opět objevil u nás a že jste nám sdělil, co byly vaše priority během eh, předsednictví. Bylo to Eh, zajištění výživy, zajištění dodávek potravin, eh, klimatické změny. To jsou tři velká témata, eh, která nás i vás budou určitě ještě dlouhou dobu zajímat. Jsem také ráda, že jste zmínil tu směrnici o pokusech na zvířatech. Na ní jsme spolupracovali společně s radou a komis, komisí a proto bych chtěla poděkovat za tu dobrou spolupráci. Byla to zpráva, která již eh, také eh, bere v úvahu platnost eh, Lisabonské smlouvy a tím, jak se blížilo datum přijetí Lisabonské smlouvy, tak jsme začali pracovat i v oblastech, na kterých jsme dříve nepracovali ta spolupráce v oblasti odborných témat byla velice dobrá a velká eh, část eh, politických skupin byla schopná domluvit se na dohodě. Děkuji. Eh, ty pokusy na zvířatech bylo velice obtížným tématem. Všechno, co souvisí se zvířaty, je obtížné a pro nás, pro poslance, je to velice důležité, že jsme to zvládli. Já doufám, že se s vámi eh, budeme nadále setkávat, že budete nadále eh, sdílet naše představy a možná nám možná někdy řeknete, eh, jakým směrem byste chtěl tu politiku směřovat. Doufám, že ta naše komunikace bude otevřená a myslím, že se shodneme na tom, že chceme pracovat pro eh, dobré podmínky našich zemědělců a eh, děkuji za transparentnost při vašem konání a děkuji za celý tým. Srdečné díky. Grazie. Grazie, Elizabeth. Velice děkuji, Elizabeth. A nyní má slovo pan Herschling. Pane ministře, také bych chtěl poděkovat za vaši práci. Tady zaznělo to slovo transparentnost, které, kterou jsme ocenili při řešení témat. Neměl jste snadnou úlohu. V zemědělství eh, došlo k velké krizi kvůli zvýšení, respektive snižování cen. A i v této oblasti eh, jste signalizoval připravenost eh, k dialogu což eh, eh, není vždycky automatické a za to vám děkujeme. Také jste se zaměřil na důležité téma a to je ochrana klimatu. Je to přirozeně téma, kterému se budeme v budoucnosti eh, věnovat velice intenzivně. Ta konference nepřinesla příliš eh, mnoho výsledků, ale to neznamená, že bychom teď měli složit ruce do klína. Naopak musíme se zasazovat o řešení problematiky související se změnou klimatu v kontextu eh, zemědělství. Můžete být proto eh, jistý, že vy jste tady um, určil určitý vývoj, který budeme sledovat. Máme před sebou období, kdy bude platit Lisabonská smlouva a určitě využijeme možnost rozvinout tu diskusi na téma zemědělství a doufáme, že společně s radou se eh, budeme schopni pustit do intenzivního dialogu a výměny názorů. Grazie Martin, la parola a Luis Capulasanti. Děkuji, Martine. A nyní pan Kapulas, prosím. Prezident. Eh, Velice děkuji, pane předsedo. Pane ministře, svým jménem a jménem své skupiny vám chci pogratulovat k vašemu klidnému předsednictví, ve kterém panovaly dobré vztahy s parlamentem vy jste se zabýval otázkami budoucích klimatických změn, hodnotami, které jsou důležité pro naši civilizaci, pro náš eh, světadíl, to je pohoda zvířat, dodávky potravin a mléčné odvětví. Ale nyní skončil, skončilo období vašeho předsednictví. My v parlamentu bychom chtěli vědět, jak bude vypadat bezprostřední budoucnost, co se týče společné zemědělské politiky. Po setkání v Paříži, kterého se účastnilo 22 členských států, tam jste chtěli hájit silnou zemědělskou politiku. A také jsem slyšel, pokud jde o toto setkání, že my Doufám, že v budoucnu budeme moci počítat s pomocí Švédska při budování společné zemědělské politiky, která bude vyvážená. Já bych chtěla, abyste nám pohovořil nejenom o bilanci vašeho předsednictví, my víme, že to bylo pozitivní, ale chtěli bychom vědět, jakým způsobem můžeme počítat Švédskem v blízké budoucnosti a něco o reformě zemědělské politiky v roce 2013. Děkuji, Luisi. A nyní paní Oken, prosím. Øh, Děkuji. I já bych ráda vyjádřila své díky švédskému předsednictví. Nicméně ráda bych učinila jednu kritickou připomínku, týká se to koreňského samitu. Během vyjednávání o klimatu jsme měli dojem, že trochu chybí ze švédské strany nějaké výsledky v dřevařství. Dřevařství je důležitou součástí boje proti klimatickým změnám a bylo velkým zklamáním, že eh, Švédsko v této věci zaujalo úzce národní strategii a hlídalo si pouze švédské zájmy. Já vím, že to též lze říci o Finsku i Rakousku, eh, ale bylo by bývalo velmi užitečné, kdyby Švédsko jakožto předsednická země zaujalo progresivnější přístup, kde by bylo využito této historické příležitosti pro eh, lepší definice věcí v dřevařství, tak aby se to dostal také na program mezinárodních jednání. A dohodli bychom nějaké výsledky eh, se všemi dřevařskými společnostmi. A to byl také tedy jeden z důvodů, proč se Evropská unie v těch jednáních tak trochu rozložila na jednotlivé země. Kvůli tomu, že i samotné Švédsko, předsednická země, eh, zvolilo eh, přístup úzce národní, spíše než eh, tu mezinárodní perspektivu. A zajímalo by mne, když jste o tom jednali ve Švédsku do budoucna, jakým způsobem budete schopni sehrávat aktivní roli, tak abychom získali celoevropský přístup k dřevařství a aby to byl dynamický proces, kde nejde pouze o ochranu krátkozrakých národních zájmů, ale eh, bylo by lepší nastavit situace tak, eh, abychom věci pojali nově. Já vím, že Dánsko ne, že bych je tady chtěla nějak vyzdvihovat nebo chválit. My jsme se také nevedli moc dobře, ale vím, že pokud je o tuto věc, tak eh, v letech 2005 až 2000 7. Eh, my jsme se snažili věci změnit, zatímco ostatní jmenované země nikoli. A právě proto, že Švédsko samo zvolilo ten tu národní přístup, bylo obtížné dobrat se společné evropské strategie. Takže to byla jenom prázdná slova. A mne by zajímalo, zda tedy můžeme doufat v nějaký modernější eh, přístup do budoucna ze strany Švédska, tak abychom přispěli k řešení situace eh, eh, klimatických změn. Děkuji. A nyní pan Magines, prosím. Paní Magines, prosím. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako kolegové chci poděkovat bývalému předsedovi rady. My jsme v, ve skupině zainteresovaných poslanců hovořili o eh, pozici z eh, řetězců samobsluh. Já vím, že eh, se to řeší na komisi, ale samozřejmě pokud chceme, aby naše producenti byli více tržně orientováni, musíme mít jistotu, že i trh pro ně funguje. A zatím nám všichni odborníci tvrdí, že trh se zemědělskými výrobky nefunguje ve prospěch nebo nejsou na něm ošetřeny zájmy uh, zemědělcům. Takže mě by zajímalo, eh, jaké jsou eh, vaše názory na kupní sílu, pokud je o zemědělskou produkci. Děkuji, paní Magines, to je velmi citlivé téma, to je pravda. A nyní pan Jolan. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil eh, ke slovům děku a blahopřání panu Erlansonovi za to, jakým způsobem eh, švédská eh, vláda řídila předsednictví. Jak již někteří poslanci zmiňovali, čelili jste některým obtížným výzvám, jako byl koreňský summit, irské referendum a samozřejmě také finanční krize. Jedna konkrétní věc, u které by mě zajímal váš názor, je tato eh, krize, kterou se zabýval i náš výbor, byla krize v sektoru mléka. To byla krize, kterou pocitovala celá Evropa. A mne by zajímalo, zase se zamýšlel nad tím, za kroky, které podnikla komise a její rozhodnutí. Za této to jsou věci, ze kterých můžeme vyvodit nějaké závěry do budoucna, pokud je o budoucnost společné zemědělské politiky po roce 2013. Domníváte se, že odezva byla dostatečně rychlá, eh, že byla učiněna ta správná rozhodnutí k rychlému řešení krize? a zda eh, se domníváte, že vlastně kroky komise vůbec něco změnily, anebo zda se trh sám zotavil. Grazie, George. Děkuji, Georgi. Dobrá. Pokud zde nejsou další žádosti o slovo, vypadá to, že ne. Takže Skile, teď máš slovo, aby si mohl odpovědět na otázky poslanců. Děkuji, Paulo. Eh, děkuji všem poslancům za jejich slova. Já se vynasnažím co nejlépe zodpovědět na vaše otázky. Nejprve tedy, pokud jde o Lisabonskou smlouvu. Tady bych rád uvedl, že švédské stanovisko ještě před předsednictvím bylo učinit maximum, které bude v našich silách, abychom zajistili přijetí a ratifikaci Lisabonské smlouvy. Náš premiér strávil mnoho času, stálo ho to hodně úsilí, aby se mu podařilo zajistit vstup Lisabonské smlouvy v platnost. A Švédsko se domnívá, že je dobré, že ratifikace proběhla. A to znamenalo, že i v ostatních konstelacích rady na jiných eh, zasedáních rad ministrů jsme se snažili řešit tu příslušnou problematiku tak, eh, pojímat ji tak, eh, a to i pokud jde o témata, o kterých dříve nebývalo spolurozhodování, eh, tak eh, už tam jsme, jak se snažili předznamenat to, že eh, spolurozhodování nastoupí. A pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, jakožto švédský minister zemědělství mne nesmírně zajímá posílení práv zvířat ve všech oblastech v Evropě. Myslím si, že je nesmírně důležité, abychom pro zvířata zajistili slušné životní podmínky všude v Evropě. Budeme na to klást důraz i do budoucna a jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout toho výsledku, jakého jsme dosáhli u testování na zvířatech. Rovněž bych rád uvedl, že naší zastřešující prioritou bylo klima před kodaňským summitem. A mohli jsme přispět velkým dílem jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti lesnictví. nastavili jsme, respektive podařilo se nám díky lesnictví vytvořit eh, blahobyt v jedné z dříve nejchudších eh, zemí Evropy. A dnes také švédské dřevo využíváme k produkci energie. Je to 67 veškeré energie, která se spotřebovává ve Švédsku. A přitom samozřejmě, jak víte, Švédsko je průmyslová země. A navíc se nachází v nejsevernější části Evropy, kde zima je dlouhá a chladná. Dnes vlastně máme ve Švédsku více lesů než kdy dříve. Máme dnes opravdu více zalesněné plochy, než tomu bylo kdy v minulosti. A to je něco, z čeho bych rád, aby měl přínos i zbytek Evropy a zbytek světa. Vytvořilo to hospodářské příležitosti, příležitosti eh, pracovní, zejména eh, v málo osídlených oblastech, v říce osídlených oblastech. Eh, pod, podporuje to biorozmanitost a pomáhá nám to v boji proti klimatickým změnám. Já doufám ve vaši podporu v dalším rozvíjení tohoto tématu v budoucnosti. A zároveň s tímto úsilím se nám dařilo podařilo dosáhnout cíle e, v radě, to znamená e, postoje rady, který by e, zohlednil postup due diligence, tedy náležitou péče u dřevospracovatelského průmyslu. A já doufám, že Eh, se dohodneme i s parlamentem, tak aby to nařízení bylo přijato a abychom v Evropě měli trvale udržitelné lesnictví, které zajišťuje lidem dobré životní podmínky, pracovní příležitosti, biorozmanitost a zabráníme nelegálnímu těžení dřeva, kterým tolik trpí eh, zbylé regiony světa. Doufám tedy ve vaši pomoc v této věci do budoucna. A ještě na závěr Pokud je o nestálost cen zemědělských produktů, já jsem komisi tleskal, když eh, uvedla, že se bude zabývat konkurenceschopností v oblasti potravinové výroby. A také komisi chválím, když apeluje na členské země, aby eh, monitorovali konkurenceschopnost eh, ve svých zemích, v jednotlivých oblastech. Já se domnívám, že jednou z hlavních příčin takových fluktuací cen u řady zemědělských komodit je to, že naše konkurenceschopnost není dobrá. Tedy z hlediska toho, co předchází a následuje po zemědělské výrobě, ale zemědělec jakožto podnikatel je často malý, osamocený a nedokáže ustát ty eh, tlaky velkých uskupení, které existují eh, na straně jak dodavat, jeho dodavatelů, tak odběratelů. Já jsem eh, velice rád za tento trend, se kterým přišla komise. Jsem rád, že se snažíme zjistit, jak tu situaci napravit, protože náprava je nutná. Je nutná, tak aby naši zemědělci se dokázali mít um, tady stále slušné živobytí a zároveň uh, abychom zajistili dobrou přidanou hodnotu pro naše spotřebitele. Velice ti děkuji za tvou skvělou práci v čele předsednictví. Dobrá, nyní si uděláme minutovou přestávku, abych se mohl rozloučit s panem ministrem. Poté prosím připravte si své hlasovací karty, protože budeme mít elektronické hlasování. Jakmile se rozloučím s panem ministrem, tak začneme hlasovat, takže za minutu jsme zpět.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 jak, jak to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 Siamo d'accordo, iniziamo perché abbiamo una lunga lista di voto. Dámy a pánové, pokud s tím budete souhlasit, mohli bychom začít co nejdříve. Máme přes 200 pozměňovacích návrhů. Týká se to návrhu pana Tarabely. Stínoví zpravodajové předložili řadu pozměňovacích návrhů, které nám velmi usnadním hlasování. Já bych chtěl také pozdravit zástupce komise, paní doktorku Testory z DG Sanko, paní Populo, také z DG Sanko. A před zahájením hlasování bych chtěl dát slovo zpravodaji, aby nám představil eh, svoji zprávu. A děkuji, Marku, za tvoji práci. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu zabíhat do podrobností, eh, už jsme se o tom bavili. Myslím, že se nám podařilo dobrat se dobrého kompromisu. Samozřejmě jsou zde i eh, pozměňovací návrhy bez kompromisu, plně se tady vyjádří demokracie, ale demokracie se projevovala, i když jsme se scházeli se stěnovými zpravodaji, tak jak se podívat k komisí, s níž jsem se scházel. A Chci konkrétně například poděkovat paní Lulingové, panu Remersovi, panu Oslingovi, panu Nikolsonovi a jejím asistentům. Chci také poděkovat eh, sekretariátu našeho výboru a zejména um, Oliveru Remesovi, který um, také to velice pozorně sledoval. A chci poděkovat eh, Jean-Marie Kurtu a zejména uh, Marie Ramo, svým spolupracovníkům, spolupracovnicím. Um, které mi do poslední chvíle pomáhaly, ale myslím, že jsme se dobrali vyváženého řešení. Samozřejmě nikdy neuspokojíme každého, ale myslím si, že tady se ubíráme dobrým směrem, pokud je o informace pro spotřebitele. Takže pusme se do hlasování, pane předsedo, bude to hlasování dlouhé. A ještě jednou děkuji všem za vynikající spolupráci, která vládla v diskusi o tomto tématu. Já vám také děkuji. Paní Luling nás požádala o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. I já bych ráda poděkovala panu Tarabelovi, který byl opravdu, eh, respektive bylo relativně snadné u něj prosadit eh, kompromisy, tak abychom se dobrali rozumného stanoviska a poté tedy regulace, která bude prakticky proveditelná, tak aby s tím mohli žít všichni Jenom bych ráda řekla, že chci stáhnout pozměňovací návrh číslo 110, o kterém se mělo hlasovat jako o prvním, a to ve prospěch pozměňovacího návrhu číslo, eh, respektive kompromisu, pardon, číslo 2. Děkuji. Dobrá, děkuji paní Lulink. Takže můžeme začít eh, s návrhem číslo 111. Předtím, než začneme hlasovací postup, tak si to vyzkoušíme. Prosím, hlasujte. To, co chcete, cokoliv. Je to jenom na zkoušku, abychom viděli, zda přístroje fungují. Ano, ne, co chcete. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Dobrá. Takže hlasování je u konce. La procedura è andata bene, per cui possiamo... Zdá se, že to funguje. Takže hlasování bude zahájeno. Nyní pozměňovací návrh číslo 111. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže je to schváleno. Nyní 112. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Nyní pozměňovací návrh byl zamítnut. Nyní číslo 16. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Končíme hlasování. Tento návrh byl schválen. Nyní návrh číslo 17. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Návrh byl schválen. Nyní návrh číslo 113. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo 114? Ne. Omlouvám se. Takže 114. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Tento návrh byl schválen. Návrh číslo 115. Z- zahajujeme hlasování. Končí hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh číslo 116. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Návrh číslo 116 byl zamítnut. Návrh číslo 18. Hlasování je zahájeno. je u konce. Tento návrh číslo 18 byl schválen. Nyní číslo 19. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Návrh číslo 19 byl schválen. Návrh číslo 20. Hlasování je zahájeno. Končí hlasování. Tento návrh byl schválen. Návrh číslo 117. Hlasování je zahájeno. Končí hlasování. Návrh 117 byl zamítnut. Nyní návrh číslo 21. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali? Končí hlasování. Návrh 21 byl zamítnut. Nyní číslo 118. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 118 byl zamítnut. Nyní návrh 119. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 119 byl schválen. Nyní návrh číslo 22. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Tento návrh 22 byl schválen. Návrh číslo 23. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 23 byl schválen. Nyní návrh 120. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Tento návrh 120 byl schválen. Nyní návrh 121. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 121 byl zamítnut. Návrh číslo 122. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 122 byl zamítnut. Návrh číslo 123. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 123 byl zamítnut. Návrh číslo 124. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 124 byl zamítnut. Návrh číslo 125. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh číslo 125 byl zamítnut. Návrh číslo 24. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 24 byl schválen. Číslo 126. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 126 byl zamítnut. Návrh číslo 25. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 25 byl schválen. Návrh číslo 127. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh číslo 127 byl zamítnut. Návrh číslo 26. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh číslo 26 byl zamítnut. Návrh číslo 128. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh číslo 128 byl schválen. Návrh číslo 129. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh číslo 129 byl schválen. Nyní zde máme kompromisní návrh pozměňovacího návrhu číslo 1. Hlasujte, prosím. Takže všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Kompromisní návrh číslo 1 byl schválen. A nyní se přesuneme k návrhu číslo 29. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování končí. Návrh číslo 29 byl schválen. Nyní číslo 137. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 137 byl schválen. Číslo 138. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 138 byl schválen. Nyní číslo 139. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 139 byl schválen. Nyní návrh číslo 30. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 30 byl schválen. Návrh číslo 140. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 140 byl zamítnut. Nyní číslo 141. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 141 byl zamítnut. Nyní 143. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 143 byl schválen. Návrh číslo 142. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 142 byl schválen. Návrh číslo 31. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 31 byl schválen. A nyní zde máme druhý kompromisní pozměňovací návrh. Takže Návrh číslo dvě. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Takže nyní hlasování končí. Kompromisní pozměňovací návrh číslo dvě byl schválen. Nyní přejdeme k návrhu číslo tři. Kompromisní návrh číslo tři, Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Takže kompromisní pozměňovací návrh číslo 3 byl schválen. A nyní pozměňovací návrh číslo 33. 33. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Tento návrh číslo 33 byl schválen. Nyní 34. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 34 byl zamítnut. Návrh číslo 154. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 154 byl schválen. Nyní přejdeme k číslu 157. 157. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končí hlasování? Návrh číslo 157 byl schválen. Nyní pozměňovací návrh číslo 162. 162. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 162 byl zamítnut. Číslo 163. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 163 byl schválen. Číslo 164. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 164 byl schválen. Nyní číslo 36. Hlasování končí. Návrh číslo 36 byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 165. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 165 byl schválen. Nyní návrh číslo 166. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Číslo 166. Tento návrh byl schválen. Číslo 167. Hlasujte, prosím. A nyní hlasování končí. Číslo 167 byl schválen. Číslo 168. Hlasování začíná končí. Byl zamítnut. Číslo 169. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Číslo 169 byl schválen. Návrh číslo 170. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 170 byl zamítnut. Omlouvá se říká řečník. Tento návrh číslo 170 byl schválen. Nyní číslo 171. Návrh číslo 171. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 171 byl schválen. Číslo 37. Ne. 172 od pana Nikulesku. 172. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 172 byl schválen. A nyní zde máme kompromisní návrh číslo 4. Hlasujte o něm, prosím. Končí hlasování. Tento kompromisní návrh číslo 4 byl schválen. A nyní přejdeme k návrhu číslo 180. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 180 byl zamítnut. Nyní číslo 181. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Zamítnuto. Číslo 182. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Omlouvám se, protože jsme zjistili, že máme o jeden hlas více. Musíme opakovat hlasování o čísle 182. Máme zde o jeden hlas navíc ze strany e, lidových, e, lidové strany. Takže Hlasujeme znovu o čísle 182. 182. Hlasování je zahájeno. Končí hlasování. Návrh číslo 182 byl zamítnut. Nyní číslo 184. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh číslo 183. 183. Hlasujte o něm, prosím. Končí hlasování. A je to schváleno. Nyní číslo 39. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 39 byl schválen. Nyní číslo 185. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 185 byl zamítnut. Návrh číslo 40. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 40 byl schválen. Nyní číslo 186. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. A je to schváleno. Nyní 187. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Takže návrh číslo 187 byl zamítnut. Číslo 191. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Návrh číslo 191 byl schválen. Nyní číslo 193. 193. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 193 byl schválen. Nyní přejdeme k návrhu což je kompromisní návrh číslo 5. Hlasujte o něm, prosím. Končí hlasování. Kompromisní návrh číslo 5 byl schválen. A nyní přejdeme k číslu 100. Č, eh, omlouvám se, 43. Hlasujte, prosím. 43. Končí hlasování. Návrh číslo 43 byl zamítnut. Nyní číslo 202. Hlasujme o čísle 202. Hlasování končí. Číslo 202 byl schválen. Návrh číslo 203. Hlasujte prosím. 203. Končí hlasování. Návrh číslo 203 byl schválen. Návrh číslo 44. Hlasujte prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 44 byl schválen. Nyní číslo 204. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 204 byl zamítnut. Nyní přejdeme k návrhu číslo 210. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 210 byl schválen. Návrh číslo 211. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 211 byl schválen. Návrh číslo 45. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 45 byl zamítnut. Návrh číslo 212. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 212 byl zamítnut. Nyní číslo 214. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 214 byl zamítnut. Číslo 216. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Návrh číslo 215. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Číslo 215, tento návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo 46. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 46 byl schválen. Číslo 213. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 213 byl zamítnut. Číslo 219. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 219 byl schválen. Ne, říká řečník. Nyní číslo 220. 220. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. A zamítnuto. Návrh číslo 221. Hlasujte, prosím. 221. Končí hlasování. Návrh 221 byl zamítnut. Nyní číslo 48. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 48 byl zamítnut. Návrh číslo 49. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Návrh číslo 49 byl schválen. Návrh číslo 50. Ne, to bylo zrušeno. 222. 222. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Číslo 222 bylo zamítnuto. Nyní návrh číslo 223. Hlasujte, prosím, o čísle 223. Končí hlasování. Návrh číslo 223 byl schválen. A nyní přejdeme ke kompromisnímu návrhu číslo 6. Hlasujte prosím o kompromisním návrhu číslo 6. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Schváleno. Nyní přejdeme ke kompromisnímu návrhu číslo 7. Kompromisní návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 227. Hlasujte, prosím. 227. Končí hlasování. Číslo 227 bylo schváleno. Nyní návrh číslo 229. 229. Od pana McGinnisa. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 229 byl schválen. Nyní číslo 230. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 230 byl schválen. Návrh číslo 51. Hlasování zahájeno. Končí. Návrh číslo 51 byl zamítnut. Nyní číslo 52. Hlasujte o čísle 52. Hlasování je u konce. Návrh číslo 52 byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 232. 232. Hlasujte, prosím. Takže číslo 232, hlasování končí a tento návrh byl schválen. Nyní číslo 233. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování končí a návrh číslo 233 byl schválen. A nyní číslo 234. Hlasujte, prosím. Návrh 234. Hlasování končí. Zamítnuto. Nyní číslo 53. Hlasujte prosím o pozměňovacím návrhu číslo 53. Hlasování končí a je to schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 235 od pana Kestingera. Hlasování je zahájeno. Končí hlasování o 235 a tento návrh byl zamítnut. Nyní číslo 54. Návrh číslo 54. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. A tento návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 236. Hlasujte o něm, prosím. Číslo 236. Hlasování končí a bylo to schváleno. Číslo 237. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. A tento návrh číslo 237 byl zamítnut. Nyní 238. Ne, je to identické. Takže číslo 240. 240. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Číslo 240 byl schválen. A nyní přejdeme k číslu 243. Hlasujte prosím. 243. Končí hlasování. Návrh číslo 243 byl schválen. Číslo 244. Takže ne, bude to číslo 56. Hlasujte prosím o návrhu číslo 56. Hlasování končí. A návrh číslo 56 byl schválen. Pozměňovací návrh číslo 246. Hlasujte prosím o 246. Hlasování končí. A tento návrh byl zamítnut. Nyní číslo 247. Hlasujte, prosím. Návrh číslo 247. Hlasování končí. A tento návrh byl schválen. Nyní číslo 248. Otevřený postup. Hlasování je u konce a tento návrh číslo 248 byl schválen. Nyní číslo 57. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce o čísle 57. Takže to vyškrtneme. Článek 57 byl e, vyškrtnut. Takže budeme hlasovat o čísle 249. Okay, Tarabella. Pan Tarabella požádalo slovo. Eh, ano, eh, vysvětlení, pane předsedo, je pravda, že já jsem tady trošku eh, váhal u toho pozitivního znamenka, mohli bychom se nad tím zamýšlet. Zdá se to soudné, ale mne trošku trápí, že možná se touto cestou se tam objeví něco znovu, co se podobá semaforu. Jak víte, já jsem zcela proti tomuto systému. Takže já jsem pro produkty, které nejsou nutně dobré pro zdraví, ale třeba, eh, teda, pardon, špatné pro zdraví, třeba je konzumovat v malém množství. Takže proto jsem žádal, aby tento poznací návrh, eh, tedy aby se o něm nehlasovalo, to znamená je stažen. Děkuji. A nyní budeme hlasovat o čísle 249. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování končí. Číslo 249 byl schválen. A nyní přejdeme k číslu 261. Číslo 261, hlasujte prosím. Ano, přeskočili jsme a je, hovoříme o čísle 261. Hlasujte prosím o čísle 261. Hlasování končí. A bylo to schváleno. Pane předsedo, já jsem trochu zmaten, protože u jednoho hlasování hlasuji tak, u jiného onak a nakonec zjistuji, že jsme zpátky u toho prvního hlasování a možná můj hlas byl chybně zaznamenán, takže mohli bychom prosím vás tyto dvě hlasování vzít znovu. Je to 261 a 61. My jsme hlasovali o 261, protože jsme schválili předchozí pozměňovací návrh a jelikož byl schválen předchozí pozměňovací návrh, tak musíme přejít eh, k 261, který byl také schválen. A nyní přeskočíme a budeme hovořit o čísle 264. Nezlobte se, já jsem změnil své hlasování, přesto potom řekl, že hlasujeme o 60 nebo 61. A pak se řekl, ne, to byla 261, takže já jsem hlasoval odlišně. Eh, o to tady jde. Takže můžeme, prosím vás, ještě jednou hlasovat o čísle 261? No, non cambia comunque. Každopádně by se na tom nic nezměnilo, ale... Uh, uh, pokud se podíváte na výsledek hlasování, který máte ještě na vašem monitoru, tak uvidíte, že výsledek se v žádným, žádným způsobem nezmění. Takže my nemůžeme znovu opakovat hlasování. To je záležitost eh, našich norem. A budeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o čísle 264. Jednací řád stanoví, že pokud jsme o něčem hlasovali, tak nemůžeme hlasovat znovu. A nyní, prosím, hlasujte o čísle 264. 264. Hlasujte, prosím od pana Reimerse. Dobrá, hlasování končí. A návrh číslo 264 je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh číslo 265. Hlasujte o něm, prosím. Číslo 265. Hlasování je u konce. Návrh číslo 265 byl schválen. Nyní návrh číslo 266. Hlasujte, prosím. Číslo 266. Hlasování je u konce. Tento návrh byl zamítnut. Nyní číslo 267. Návrh číslo 267. Hlasujte, prosím. Hlasování končí a je to schváleno. A nyní přeskočíme k číslu 269. 269. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A nyní Návrh číslo 64. 64, prosím. Hlasujte, prosím, o čísle 64. Hlasování je u konce. A návrh číslo 64 byl schválen. Nyní číslo 65. Hlasujte, prosím. Hlasování je zahájeno. Číslo 65. Končí hlasování a návrh číslo 65 byl schválen. Nyní číslo 66. Hlasujte, prosím. Hlasujte. Hlasujeme. Hlasování je u konce a návrh číslo 66 byl schválen. Nyní číslo 67. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování je u konce a návrh číslo 67 byl schválen. Číslo 68. Hlasování je zahájeno. Je u konce. A číslo 68, tento návrh byl schválen. Návrh číslo 69. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 69 byl schválen. Návrh číslo 270. Hlasování je zahájeno. O čísle 270 je u konce a návrh číslo 270 byl schválen. Takže budeme hlasovat o čísle 70. Nyní 70, 7 0. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 70 byl schválen. Pozměňovací návrh číslo 71. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Číslo 71 byl schválen. Číslo 72. 72 hlasujte, prosím. Je u konce hlasování. A návrh číslo 72 byl schválen. Nyní návrh číslo 272. Hlasujte prosím o pozměňovacím návrhu číslo 272. Hlasování je u konce. A tento návrh byl schválen. Nyní pozměňovací návrh číslo 73. 73. Hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Číslo 73 bylo schváleno. Nyní Hlasujeme o čísle 74. 74. Hlasování u konce. Návrh byl schválen. Nyní číslo 75. Hlasujme, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 75 byl schválen. Nyní návrh číslo 273. Hlasujte, prosím. Je u konce hlasování. Návrh číslo 273 byl zamítnut. Nyní číslo 274. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 274 byl zamítnut. Číslo 275. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Pozměňovací návrh číslo 275 byl schválen. Číslo 276. Hlasujte o něm, prosím. Končí hlasování. Návrh číslo 276 byl zamítnut. Nyní číslo 76. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 76 byl schválen. Návrh číslo 277. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. Číslo 277, tento návrh byl schválen. Číslo 278, hlasujte o něm, prosím. Zamítnuto. Číslo 279, hlasujte, prosím. Končí hlasování. Číslo 279 bylo schváleno. Číslo 280. Hlasujte, prosím o čísle 280. Končí hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo 281. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Číslo 281 bylo schváleno. Číslo 282. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Návrh číslo 282 byl schválen. Číslo 283, hlasujte prosím. Konec hlasování. Návrh 283 byl zamítnut. Nyní 284. Hlasujte prosím o čísle 284. Konec hlasování. Tento návrh byl schválen. Číslo 285. Hlasujte o něm prosím. Konec hlasování. Tento návrh 285 byl zamítnut. Mi raccomando che votino solo le persone che hanno diritto. Prosím, aby hlasovali pouze ti poslanci, kteří mají právo hlasovat. Nyní 286. Hlasování je u konce. Návrh číslo 286 byl schválen. Nyní návrh číslo 288. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. Číslo 288 bylo schváleno. My zde máme ústní e, návrh od pana Gletterfelda, takže mu dám slovo. Ústní, ústní poznací návrh je tento. E, Vše, co obsahuje med, respektive jde tam tedy o užití slova med v označení toho produktu, e, případně geografického nebo negeografického značení, které indikuje, že ten produkt obsahuje med se může používat jedině tehdy, pokud alespoň 50 obsahu cukru v produktu eh, má původ v medu. Prosím, nyní hlasujte o ústním pozměňovacím návrhu pana Gletelfeldera. Hlasujte, prosím. Koordinátoři, také nám dejte znamení. Hlasování je u konce o ústním pozměňovacím návrhu a byl schválen tento návrh. Nyní návrh číslo 287 od pana Jegla. Hlasujte o něm, prosím. Číslo 287. Hlasování je u konce. A tento návrh byl schválen. Nyní návrh číslo 77. Hlasujte, prosím. Končí hlasování. A bylo to schváleno. Nyní návrh číslo 78. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Návrh byl schválen. Návrh číslo 79 hlasování je zahájeno. Je u konce. Návrh číslo 79 byl schválen. Nyní číslo 80. Hlasujte o něm, prosím. Číslo 80. Hlasování končí. Návrh číslo 80 byl schválen. Návrh číslo 81. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Návrh číslo 81 byl schválen. Číslo 289. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Číslo 289 bylo schváleno. Návrh číslo 82. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 82 byl schválen. Návrh číslo 290. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. Návrh číslo 290 byl schválen. Návrh číslo 291. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Návrh číslo 291 byl schválen. Nyní 292. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 292 byl schválen. Nyní číslo 293. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Návrh číslo 293 byl schválen a máme tu číslo 83. 83. Hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Návrh číslo 83 byl schválen. Ci siamo quasi, eh? Abbiamo quasi finito. Andiamo sui considerando. A nyní můžeme přejít k úvodním ustanovením. Návrh číslo 85 úvodních ustanovení. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování je u konce. Schváleno. Číslo 85 schváleno. Nyní číslo 87. 87. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Číslo 87 bylo schváleno. Nyní číslo 88. Zde máme split vod. Rozdělené hlasování. První část, hlasujte prosím. Takže hlasování končí a bylo to schváleno. A nyní číslo 88, druhá část. Hlasujte o ní, prosím. Hlasování je u konce. A je to schváleno, schváleno. Návrh číslo 89. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Schváleno. Návrh číslo 2. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování končí. Schváleno. Návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 4. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Tento návrh byl schválen. Návrh číslo 90. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. A tento návrh byl schválen. Návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A tento návrh číslo 5 byl schválen. Číslo 91. Hlasujte prosím o čísle 91. Hlasování je u konce a zamítnuto. Návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A tento návrh byl schválen. A poslední stránka. Návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce schváleno. Návrh číslo 92. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Nyní číslo 8. 8. Hlasujte prosím o čísle 8. Hlasování je u konce. A schváleno. Návrh číslo 94. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování je u konce. Máme tu o jeden hlas navíc z od lidové skupiny. Ne, dobrá, takže schváleno. Prosím, aby hlasovali pouze ti, kteří mají právo hlasovat. Celkem 42. A nyní můžeme přejít k číslu 96. Hlasujme o čísle 96. Hlasování o čísle 96 je u konce.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 Dobrá. Takže hlasování o čísle 96 je u konce. Dobrá. Schváleno. A nyní přejdeme k číslu 10. Pozměňovací návrh číslo 10. Hlasujte o něm, prosím. Hlasování o čísle 10 je u konce. Ne. Stále zde máme o jeden hlas navíc. Siamo al 10. Dobbiamo ripetere. ripetere. Děkuji, Alberte. Takže nyní si zopakujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 10. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. A schváleno. Nyní číslo 102. Pozměňovací návrh číslo 102 od Delanč. Hlasujme prosím o čísle 102. Hlasování je u konce a tento návrh Albert ještě eh, žádá slovo. Pane předsedo, tady něco uh, nesouhlasí. Já nevím, odkud ty hlasy pocházejí, protože dva lidi, dva lidi tady chybí. ripetiamo il voto sull'emendamento. Dobrá, zopakujeme si hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 102. Takže hlasování o čísle 102 je zahájeno. Posso chiedere, chiedo scusa, se alziamo la... Omlouvám se. Prosím, zvedněte ruku všichni členové lidovců. Musí jich být sedmnáct. Prosím, všichni, kteří hlasují za lidovce, zvedněte ruku a držte ji zvednutou, prosím. Zwei hinten, ne? Zwei hinten, ja, ja. ja. Two votes in the back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 hlasují ti, kteří zvedli ruku. Takže prosím jenom ti, hlasují o čísle 102. Hlasujeme? Hlasování u konce. Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu číslo 12. Pozměňovací návrh číslo 12. Hlasování je u konce. a tento návrh je schválen. Nyní číslo 108, pozměňovací návrh číslo 108. Hlasujme o něm, prosím. Hlasování je u konce. A návrh je zamítnut. Návrh číslo 13. Hlasování je zahájeno o čísle 13. Hlasování je u konce a tento návrh je zamítnut. Nyní číslo 14. Hlasujme, prosím. Hlasování je u konce. A tento návrh je schválen. Nyní pozměňovací návrh číslo 15. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrh je schválen. Nyní návrh číslo 109 od Lavia. Hlasování je zahájeno. Je u konce. A návrh je schválen. A nyní přejdeme k konečnému hlasování. Takže celkové konečné hlasování je zahájeno.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 Valutazione del bilancio del programma d'azione comunitario. Dámy a pánové, nyní se pustíme do bodu 6, to je eh, vyhodnocení akčního plánu společenství na ochranu dobrých životních podmínek zvířat. Poprosím vás, abyste se usadili, protože přece jenom musíme ještě jeden, dva bodíky eh, dnes vyřešit. Nejprve tedy dobré životní podmínky a ochrana zvířat, to je velmi důležité téma. A já bez okladu dám slovo paní, Paulsenová, pa, paní Paulsenové. Pardon. Prosím. Tak, ordförande och ärade kolleger. Vi vet alla... Milí kolegové, všichni nyní víme, že řádná péče o zvířata je opravdu nedílnou součástí eh, celého zemědělského sektoru. V roce 2006 eh, paní Iglerová předložila návrh zprávy, která vytvářela základ, eh, na němž parlament a komise dále pokračovaly ve své práci. Eh, ne všechny požadavky, které předložila eh, kolegyně Glerová v této zprávě, byly splněny. Eh, některé byly dobré. Jedno, je to například testování na zvířatech, o něm jsme již hovořili. A potom také dobré životní podmínky zvířat, péči o zvířata. Je to také součástí vyjednávání se Světovou obchodní organizací, ale je tady ještě hodně práce před námi. Vychází to i z akčního plánu 2006. V usnesení parlamentu jsme trvali na tom, abychom využívali nejlepších dostupných technologií a vědeckých poznatků. A parlament také odhlasoval další pětiletý plán, který už skončil, pardon, který končí v letošním roce. Dostáváme se k tomu hlavnímu bodu a tím je vytvoření nového plánu. Já jsem eh, diskutovala otázky související se zemědělstvím a bezpečností potravin už eh, řadu let a už mě unavuje to, že v každých pět let eh, eh, vidíme ty hrozné obrázky zneužívání zvířat, které ukazují zneužívání zvířat. No, Vytváří se tak obrázek zemědělství, eh, se kterým nejsou spotřebitelé a nikdo z nás spokojeni. Ty diskuse které probíhají v současné době, by měly vzít také v ovahu eh, otázky morálky a právo zvířat na v vozovkách slušný život. Je tady spousta praktický, praktických aspektů a nesmíme také zapomínat na fungování naší ekonomiky. Položme se otázku, je možné vytvořit systém, v rámci nějž by, byla, by byly zajištěny dobré životní podmínky zvířatům a je vůbec možné, aby farmáři v Evropě takovýto systém zavedli. Mohu vám dát eh, řadu příkladů, proč to eh, dnes nefunguje. Ve Švédsku například zakázali eh, zak, zakázali ty neupravené klece pro nosnice a ti chovatelé se přestěhovali, no přestěhovali ten chov do Finska. Vykupují, si, vykupují se eh, nosnice, které jsou, které jsou levnější. Já bych chtěla, aby se tady vytvořila nějaká eh, společná úroveň, které, na které by se pohybovaly všechny regiony, všechny státy, všichni farmáři a všichni by měli mít eh, za dodržovat ty jednotné standardy a v případě, že je nedodrží, tak by jim bylo zakázáno své produkty prodávat. Znamená to, že bychom potom mohli plným právem zakázat dovoz eh, ze státu, kde tyto požadavky nejsou na stejné úrovni. Je totiž velice důležité, aby existovala stejná pravidla a stejné podmínky pro konkurenci pro všechny producenty. To je navíc důležité. Společné předpisy. O to nám jde. Já jsem uvedla příklad eh, zákonů eh, na bezpe- nebo o bezpečnosti potravin a tento systém eh, fungoval a funguje velice dobře. Kromě případů, kdy je vyžadována plná schoda s předpisy. Máme tady další rozhodující věc, kterou je systém, který lze eh, vynucovat a kontrolovat jeho dodržování. Musí zde bohužel být také systém sankcí a postihů. A to je další důležitý prvek. A je tady také spojitost mezi zdravím zvířat a veřejným zdravím. nejnebezpečnějšími nemocemi v Evropě je rezistence vůči antibiotikům a to je velice závažný problém. Měli bychom eh, snížit eh, preskripci antibiotik. Já si myslím, že všichni z vás eh, jste se s tímto návrhem seznámili. Jsou tady dva návrhy a potom je tady otázka antibiotické rezistence a veřejného zdraví. A zbytek těch eh, věcí, které jsou obsaženy v tomto návrhu, mohou být předmětem další diskuse. Musíme však přijmout ty zásady, a to ty, že všichni uh, musí podléhat stejným požadavkům, všichni musí uh, možnost povžívat stejná práva, všichni musí mít stejné podmínky eh, pro konkurenci, všichni musí být stejně konkurenceschopní a ať už se bude na to domácí či hospodářská zvířata, tak uh, ta mají právo na slušný život. Myslím, že s tím budou všichni souhlasit. A o čem budeme hovořit? Budeme hovořit o praktických krocích, které nám umožní zavést ekonomicky, ek, ekonomicky eh, životaschopný soubor pravidel. Velice děkuji, paní Polson. Předtím, než zahájíme diskusi, já bych chtěl požádat Andreu Gavinelli z komise, jestli by chtěla také něco dodat. Takže pane Gavinelli, máte slovo. Grazie, presidente. Intervengo brevemente a nome della commissione. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce a tomuto výboru za vaši práci v oblasti ochrany pohody zvířat. Pro Evropskou komisi je to priorita. Zvláště nyní je to velmi důležité. Musíme vyhodnotit výsledky, kterých jsme dosáhli období 2007-2010 během akčního plánu. Komise zahájila hodnotící proces eh, politik eh, na ochranu zvířat za posledních 20 let. Tyto politiky a toto hodnocení se týká různých zainteresovaných subjektů v Evropské unii. Během tohoto roku bude toto vyhodnocení probíhat a bude končit zhruba v prosinci. Výsledky tohoto vyhodnocení spolu se zprávou Paulsen budou velmi důležitým prvkem pro budoucí politiky v tomto odvětví v Evropě. Velice děkuji zástupci komise a nyní zahajuji diskusi. Pan Vačibovský, prosím. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem Paulsen. Velice vám děkuji, pane předsedo. Do zpráv ochrany Já bych chtěl eh, poděkovat paní Paulsenové za její vynikající práci v této oblasti a také za přístup, který zvolila eh, v první verzi své zprávy. Samozřejmě tady navazujeme na práci, kterou vykonal parlament již v předchozím funkčním období. Myslím si, že eh, máme, zpomně v minulosti dobré výsledky, že jsme dosáhli posunutí této problematiky ku předu o pár kručků, nicméně stále ještě mnoho zbývá vykonat. A stejně jako paní Palsenová se domnívám, respektive lituji, že mnoha z těchto vynikajících myšlenek zůstává pouze na papíře. je zjevné, že situace je stále třeba zlepšovat. Na tento problém musíme pohlížet jako na výzvu pro naše lidství. Nejde pouze o zlepšování zdraví zvířat. Domnívám se, že musíme pamatovat na to, že jakožto lidé, jakožto lidské bytosti se nesmíme dopouštět krutého zacházení a zla je důležité dbát na to, jak spolu navzájem jednáme, ale také na to, jak nakládáme se zvířaty, protože to je důležitou součástí našeho lidství. Poté, co jsem si vyslechl úvod paní Paulsenové, rád bych jenom uvedl, že musíme akceptovat skutečnost, že je třeba zachovat vysoké standardy v oblasti životních podmínek zvířat ve společenství a Samozřejmě se musíme zabývat také situací v oblasti dovozu a vývozu. Když hodnotíme situaci, je třeba sledovat také výsledky našich chovatelů, našich producentů, eh, jak uvnitř společenství, tak mimo ně. Myslím si, že to nemůže být postaveno na dobrovolné bázi. Každý produkuje živočišné výrobky v rámci společenství, ať již pro spotřebu v rámci společenství nebo pro vývoz, eh, tak na obou stranách těch mince musí platit stejná pravidla. A je to věc, která jde nad rámec čistých ekonomických kalkulů. A jedině pokud budeme takto postupovat, můžeme fungovat účinně a můžeme skutečně prosadit eh, tyto principy. Domnívám se spolu s paní Palsenovou, naší zpravodajkou, že musíme pamatovat na jednu věc. Už jsme měli řadu schůzí, schůzek, existuje skupina pro životní podmínky zvířat a jedna věc nastavit pravidla, ale potom e, nám trošku chybí dobrá implementace. Těch předpisů už máme hodně, ale ne vždy jsou dodržovány je na členských zemích, aby zajistili řádný dozor a monitorování plnění těchto pravidel na úrovni jednotlivých členských zemí. Myslím si, že je třeba poznamenat, že existují problémy s implementací ve většině členských zemí a mnoho bude záviset také na kvalitě inspekcí a kontrol v této oblasti. Je to záležitost specializovaná, vykonávají příslušné orgány členských zemí. A celá ta věc samozřejmě je prostá jakéhokoliv smyslu, pokud nezajistíme řádné provádění těchto pravidel, řádné inspekce. Protože skutečně ta pravidla se stále zlepšují, ale realizace často pokulhává. A myslím si, že zpráva paní Palsonové je dobrým eh, místem pro to, kde můžeme zdůraznit právě význam provádění těchto pravidel a význam inspekcí. Děkuji, pane Vocechovský. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. února ve 12.00 v poledne. To je lhuta pro pozměňovací návrhy 9. února 12.00. A dalším bodem není paní Katia Perez. Děkuji. Pane předsedo, chtěla bych poděkovat paní Polsen za její práci, za její zprávu, ale za prvé mám obecnou připomínku a potom některé e, úvahy k různým bodům zprávy. Já doufám, že během času, který máme e, do předložení pozměňovacích návrhů, dospějeme e, k jednotnému postoji ohledně některých otázek. Norma o pohodě zvířat musí být založena na solidní vědecké bázi. Máme legislativu, máme problémy a nejprve musíme identifikovat tyto problémy. Musíme také posílit kontrolu ale musíme nejprve vyřešit problémy, abychom je neopakovali. Další otázkou je konkurenceschopnost výrobců, o kterých zpráva nic neříká. Máme zde evropský standard pro pohodu zvířat, což je dodatečný, eh, jsou dodatečné náklady pro naše zemědělce. Měli bychom je moci odškodnit. Nechci, aby tyto normy pro pohodu zvířat byly vyškrtnuty, ale pokud tyto dodatečné náklady neplatí spotřebitel, eh, měli bychom nějakým způsobem najít náhradu a měli bychom vyžadovat reciprocitu od třetích zemí, kteří dovážejí do Unie. Pokud jde o číslo pět, myslím si, že e, slovo e, lituje není adekvátní. Měli bychom ještě e, popřemýšlet nad tímto slovem. Měli bychom také hledat vědecký základ, který by byl vhodný. Dále. Chtěla bych požádat komisi, aby se zaměřila na nosnice a na legislativu, která se jich týká, která vstoupí v platnost v roce 2012. V bodě číslo 9, když se hovoří o zvířatech na obecné úrovni, co to znamená? Že eh, komise se bude zabývat zvířaty v zoologických zahradách, eh, u sportu a tak dále. Kdo bude kontrolovat eh, pohodu zvířat u domácích mazlíčků, u psů, ještěrek a tak dále. Dále v bodě číslo 8 já si myslím, že bychom tam měli zařadit slovo dobro, dobrovolný. Hovoříme zde o vnitřním trhu a měli bychom hovořit o úrovni pohody stejné pro všechny. Dále číslo 16 a 18. Má být vytvořeno Evropské středisko pro dobré životní podmínky zvířat. Kdo to zaplatí? Již máme Evropskou agenturu pro potravinovou bezpečnost. Já si myslím, že úřady nebo orgány, které již máme, tak bychom jim měli dát příležitost splnit eh, cíle a nevytvářet nové instituty, orgány a tak dále, což by znamenalo další náklady. Měli bychom využít již existující strukturu. A dále body 24 a 28 Zpráva se týká pohody zvířat, ale vy jste hovořila o antibiotikách. Já si myslím, že rezistence na antibiotika je otázkou zdraví zvířat. Já si myslím, že veterináři ani chovatelé nejsou ti nejvíce zodpovědní lékaři, by k tomu, se k tomu také měli vyslovit. Já si myslím, že eh, v jiném stanovisku by se měla jiná komise či jiný výbor vyjádřit k této záležitosti, která nespadá do naší kompetence. Každopádně máme čas na to, abychom dospěli k dohodě eh, ohledně těchto sporných bodů. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní paní Jagel, prosím. Děkuji pěkně. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Pausenové za její zprávu a také otevřenosti, se kterou se této diskuse zošťujeme. v tomto výboru. Je to už po druhé. Také bych ráda poděkovala předřečnici. Myslím, že to mohu potrhnout, toto poděkování. A myslím si, že to je velice dobrá předloha a s paní Pausenovou jsme velice dobře spolupracovali a budeme v tom pokračovat. Podle mého názoru se tato zpráva zaměřuje e, na hodnocení toho, k čemu došlo od roku 2006. A mě tam ještě chybí ty základní informace. My jsme dali požadavky, některé byly realizovány, řada z nich ne. Některé byly již uvedeny v praxi v některých členských státech a v nich opět ne. Proto bych se chtěla zaměřit na to, jak lze ten vývoj od roku 2006 do letoška zhodnotit. A druhá věc, ochrana zvířat. Pokud my ji požadujeme, a teď eh, připomínám, co uvedl pan Vojtěchovský, pokud chceme vyžadovat ochranu zvířat, tak eh, musíme zkoumat možnosti zákonu. Zákonu eh, existují tady pokusy na zvířatech a také hospodářské, hospodářská zvířata. Pokud však se na to budeme dívat eh, i z hlediska společnosti, tak mě tady chybí požádavek na to, aby se tady hovořilo také o domácích zvířatech. Další otázka na paní Gavinelli, na pana Gavinelliho. Došlo k nějakému pokroku v oblasti ochrany zvířat ve vyjednávání s Světovou obchodní organizací. Já už jsem v této oblasti začala spolupracovat v roce 2007 a vzpomínám si, Eh, jaká, jaké přísliby máte v oblasti ochrany zvířat mimo Evropskou unii. unii. Eh, na jedné straně jsou tady přísliby, ale potom druhou věcí je eh, reálná implementace těchto příslibů. Takže otázka, co se stalo? My vždycky říkáme, že chceme jít příkladem, ale má tento příklad také pozitivní následky? To bych ráda věděla. A poslední bod – zemědělci, producenti, kteří chovají užitková zvířata, eh, musí disponovat jasným vědeckým základem, eh, který jim řekne, co mohou a co nemohou. A v těch předpisech eh, vy jste zmínila tu směrnici o chovu prasat. jsou ty předpisy eh, agentury EFSA, čili Evropské agentury pro bezpečnost eh, potravin, také zohledněny. Musíme si položit otázku, jak eh, se v členských státech implementují přijaté předpisy. Myslím si, že bychom potom měli i dobrou i dobrý materiál pro komisi a jsem přesvědčený o tom, že jak komise, tak členské státy, eh, které musí být na naší straně, ehm, tuto, eh, mm, nebo tuto naši aktivitu přivítají. Je potřeba zajistit ochranu všech zvířat. Děkuji pěkně. Děkuji, Elizabet. Já vidím, že mnoho kolegů žádá o slovo. Já vám chci připomenout, že po tomto prvním po této první rozpravě budeme hovořit ještě o fungování potravinářského řetězce pana Bového a dále máme schůzi koordinátorů. Pamatujme na to a buďme proto struční. Georgi, máš slovo. Uh, Děkuji, Paolo budu hovořit velmi stručně. Dovolte, abych nejprve přivítal zprávu paní Balsenové. Asi bych nejprve rád řekl, že jí návrh společných pravidel pro celou Evropu, to je něco, co bych já sám uvítal. Mně se zdá tento přístup správný. Určitě v mé zemi máme zkušenost eh, s lepšími normami, s přísnějšími normami například eh, u chovu prasat. A pak jsme byli schopni toto vyvážet, respektive pak máme eh, problém s vyvážením do zemí, kde nemají stejně přísné normy v rámci Evropy, takže společná pravidla by si byla užitečná. Všem pak je třeba také zajistit jejich prosazování a také stejně nastavené eh, sankce v celé Evropě monitoring a inspekce by byly všude stejně silné, protože to si myslím, že je jedna z našich největších bolestí různých eh, norem v oblasti životních podmínek. Pokud je o přepravu, nedávno byla zavedena nová pravidla, ale tady nejde o to zavádět nová pravidla, ale prosazovat potom soulad s těmito pravidly, zejména pokud eh, spolu země v rámci EU potom obchodují. Je tedy, myslím, třeba jít eh, určitě cestou společných norem a společného prosazování těchto norem v Evropě, ale pak se musíme zabývat i situací v třetích zemích, protože třeba, by všichni měli rovné startovací podmínky. Já vítám eh, příležitost eh, hloubkové diskuse na toto téma a já si myslím, že bychom se měli zaměřit hodně také na ty společné sankce. Děkuji, Giorgio. To je velice důležité, já bych určitě s tímto souhlasil. Zítra budeme s panem Espinozou projednávat eh, jednu problematiku, kde můžeme také řešit právě reciprocitu. Paní Imagines, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi několik úvodních poznámek, než se dotknu přímo samotné zprávy. chci se zastat zemědělců a lidí, kteří chovají domácí zvířata a dobře se o ně stava, starají. Je pravda, že někdy je situace strašlivá, ale zároveň je spousta lidí, kteří se eh, o zvířata starají dobře, velmi, velmi dobře a na ty nesmíme zapomínat. Já se domnívám, že ti, kdo se zvířaty zacházejí špatně, jsou opravdu menšinou. Dále, někteří z těch lidí, kteří mají určité problémy v zacházení se zvířaty, často trpí eh, poruchami duševního zdraví. Eh, tam, kde v mé zemi se byly identifikovány případy krutého zacházení, se často ukázalo, že ti zemědělci eh, mají nějaké duševní problémy. Takže třeba k tomu přistupovat citlivě, třeba řešit nejprve situaci lidí a potom situaci zvířat. Je to citlivá věc. Musím říct, že například moje členská země to řeší velmi efektivně že u duševního zdraví je skutečně třeba postupovat citlivě a pokud je o kruté zacházení, ano, je třeba eh, prosazovat eh, ta pravidla a prosazovat, vynucovat sankce. A neměli bychom unáhleně přecházet na nová pravidla, aniž bychom zajistili dobré provádění těch, co již máme. Ráda bych se obrátila na zpravodajku a na komisi, protože jako paní Jegle jsem trošku zmatena. Podle mého VTO vůbec nezohledňuje eh, normy pro dobré životní podmínky zvířat, které zavedla EU a proto narážíme na velký problém. Doufám, eh, že se mýlím, ale myslím si, že ne. Pokud je o eh, vejce z klecového chovu, paní Palsenová říkala, že ten klecový chov se přesunul ze Švédska do Finska a celá Evropská unie nara- bude narážet na tento problém, až eh, bude klecový chov eh, vykázán eh, mimo EU. Bude se to týkat i likvidních vajec, i sušených vajec. Protože ten zákaz vlastně byl vymyšlen pod tlakem veřejnosti médií, ale nedomysleli jsme dopady celé věci. Zákaz klecového chovu nebyl úplně nejlepší myšlenkou, protože jsme to prostě nepromysleli až do konce. Takže já si myslím, že tuto věc je třeba vyjasnit a ráda bych to ještě zopakovala, před to pro mne velmi důležitá věc a já si myslím, že všichni tady jsme pro dobré životní podmínky pro zvířata ale nechci se nechat do něčeho dotlačit hromadou e-mailů nebo eh, návrhy aktivistů za práva zvířat, jejichž názory nestílím. Na zvířatech mi záleží, ale některé názory nestílím. Je třeba k tomu přistupovat na vědeckém základě a požádala bych o vyjasnění ohledně VTO. Možná došlo k nějakému zázraku v uplynulých týdnech, ale pochybuji o tom. Děkuji, paní Magines. A nyní pan Capula Santos. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Jedná se o velice důležitou záležitost, velice citlivou záležitost, protože musíme zohlednit dva e, různé aspekty. Za prvé, aspekt, který se týká civilizace a jejich hodnot, a druhý aspekt je hospodářský a bezpečnost potravin. Já si myslím, že zpráva je dobře vypracovaná, ale příliš se soustředuje na ten druhý aspekt. Je pravda, že zde existuje záležitost eh, krutého zacházení se zvířaty z různých důvodů, i z těch důvodů, které nyní byly zmíněny kvůli lidem, kteří na tom jsou psychicky špatně nebo jsou duševně nemocní. Ale na druhou stranu zde existuje potřeba být konkurenceschopní a nastavit taková pravidla, která nakonec vyprovokují utrpení zvířat. A já si myslím, že bychom měli reagovat na obě otázky. Já vím, že nyní nemám příliš času, Možná, že bychom mohli o této otázce dlouho hovořit, ale možná, že bychom se nad tím měli zamyslet. Komise ve svém dokumentu hovoří o Evropském středisku pro ochranu zvířat. Paní zpravodajka podporuje vytvoření takového střediska či centra, ale nám není jasné, jaké bude plnit funkce. Takže ani ve zprávě své kolegyně, ani v pokynech jsem e, nenašel, jaký by měl být úkol takového centra. Může být velice důležité, ale na druhou stranu to může znamenat dodatečné náklady. Takže já bych byl rád, aby buď komise nebo paní zpravodajka nám vysvětlili, co to bude a jakou funkci bude plnit toto centrum. A nyní Luis Martin, prosím. Já bych e, také poděkoval. Je tady spousta věcí, na kterých se shodneme. Chtěl bych zmínit ty, které považuji za důležité. E, je to především e, potřeba stejných e, měřítek, stejných standardů v Evropě a potřeba kontrolního systému. S tím souhlasím. A není možné, abychom zároveň vyžadovali držování standardů vně EU a sami je nedodržovali ve svých státech. To je pro budoucnost velice důležité. Chci oponovat kolegům, pokud říkají, že eh, v evropském zemědělství eh, je takový velký problém. Zmínili jste tady eh, rezistenci vůči antibiotikům. Já si myslím, že ta koncentrace koncentrace hospodářských zvířat není vždycky ideální. Ta koncentrace, tak jak vypadá dneska, i třeba v chovu e, pracat e, způsobuje velké problémy a právě proto se tomuto problému musíme věnovat. Nejsou to pouze tak to jsou to věci, které bychom měli kriticky e, projednat, pokud jde o masové chovy a o Eh, používání antibiotik, tak to jde ruku v ruce a měli bychom se na to při zpracování této zprávy zaměřit. Eh, eh, Děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že, to je, že tady je důležitá věc. Chtěl bych ještě něco doplnit. Já mám takovou zkušenost, že my Eh, vždycky eh, považujeme zemědělce za našeho spojence, pokud je o ochranu zvířata. A co je, eh, co tyto zemědělce vždycky rozčiluje, je to, že v EU jsou různé standardy. A pokud vidí, že jeho soused má jiné podmínky než on, pokud dají třeba o přístup na evropské trhy, tak eh, samozřejmě není spokojen a tady musíme začat. Musíme rozvíjet eh, ochranu zvířat, proti tomu se žádný zemědělec nebude stavět, ale eh, to, co vyžadujeme od svých zemědělců, musíme vyžadovat také od těch, od nichž dovážíme do Evropské unie. Já varuji před tím, co také říkal eh, můj předřečník, eh, abychom to brali tak, že eh, čím méně zvířat, tím lepší ochrana, čím více zvířat, tím horší ochrana. Zmínili jsme také otázku antibiotik v Německu. Je zakázáno používat plošně antibiotika lze je eh, pouze podávat při určitých indikacích. Eh, například eh, v oblasti dojnic docházelo v této souvislosti k velkým problémům. Já si myslím, že by to té zprávě pomohlo, pokud bychom tam zdoraznili potřebu rozvoje ochrany ochrany zvířat. Jde tady o harmonizaci standardů, o možnost kontroly. Takže to jsou čtyři věci, na které bychom měli dbát a e, o tom musíme diskutovat. Je to i v zájmu e, vlastní ochrany zvířat. Děkuji. Teď dávám slovo panu Kopicovi. Domnul Rubix, vă rog. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man tikai dažas piezīmes. Já mám několik poznámek. V každém případě eh, samozřejmě podporuji dobré životní podmínky pro zvířata. Jsme eh, lidé a musíme se chovat humánně k tvorům, které jsou, kteří jsou zdrojem naší potravy. Musíme být zvířatům vděční. Já si myslím, že bychom měli věnovat mnohem větší pozornost tomu, jakým způsobem jsou zvířata chována, čím jsou krmena, protože krávy jsme vlastně začali vnímat jako pohé stroje na mléko nebo zdroje masa. Už eh, je nechováme v řádných podmínkách, nemají dostatek eh, čerstvého vzduchu, čerstvé trávy. Prostě uvězníme ve stáji a získáme z nich mléko a maso a to nám stačí. V Lotyšsku jsme provedli určité průzkumy, ze kterých vyplývá, že eh, kravám se skrmuje geneticky, geneticky modifikované fazole a stopy geneticky modifikovaných organismů potom byly nalezeny i v mléce z těchto krav. To samozřejmě znamená ohrožení pro lidské zdraví, pro zdraví lidí, kteří toto mléko spotřebovávají. Jde o celou řadu chorob. Eh, padla tady zmínka o chorobách eh, duševních eh, u lidí, kteří se zvířaty zacházejí krutě. Ehm, ale já si myslím, že zvířata často v důsledku našeho zacházení s nimi trpí celou řadou chorob, takže já si myslím, že třeba dbát skutečně na tuto oblast, na dobré životní podmínky zvířat. Děkuji, paní Kalněte. Ehm, ehm, Děkuji. Chtěla bych poděkovat jak eh, pravodajkyni, tak stínové spravodajkyni. Myslím si, že v té zprávě je velice dobře popsáno, eh, k čemu došlo mezi lety 2006 a 2010 na základě plánu, akčního plánu, který byl přijat. Myslím si, že je důležité, abychom společně přistupovali jak k ochraně zvířat, tak k označování potravin ve všech členských státech. Musíme vytvořit eh, systém jednotných parametrů upravujících podmínky zvířat. Ale já si nemyslím, že k tomu potřebujeme nový úřad členské státy doposud zajišťovaly provádění současných předpisů v oblasti dobrých životních podmínek. Pokud jde o vytvoření nové agentury, tak ráda bych viděla, kolik za to zaplatí eventuálně daňový poplatník a jaká by byla práva a jaké by byly funkce tohoto úřadu. Podobně jako řada předřečníků bych ráda zdůraznila, že pro EU a její obchod s třetími zeměmi je toto velice důležitý aspekt. Třetí země se musí také podílet na těchto systémech zajišťování kvalitních potravin, no, kvality potravin. Jinak nebudou naši zemědělci mít stejnou Eh, výchozí pozici pro konkurování na trhu, kam přicházejí produkty i z třetích zemích. Od zemědělců, kteří produkují zemědělské výrobky a nedodržují podmínky pro dobré, eh, nedodržují ty předpisy pro dobré životní podmínky zvířat. Jakožto normální, rozumný člověk eh, chápu, že do tohoto dokumentu někteří eh, chtějí eh, zakomponovat i otázky domácích zvířat. Ovšem v tomto výboru hovoříme o užitkových zvířatech, o hovězím dobytku, o, o prasatech, o drůbeži. A řešíme jejich eh, životní podmínky. A nechceme tady stěžovat eh, život lidem, kteří chovají domácí zvířata. Eh, ty děti, ty, tyto, tyto lidé chtějí umožnit dětem, aby eh, vyrůstali také v dobrých podmínkách. Děkuji, dávám slovo panovi Egniu. Děkuji, pane předsedo, já myslím, že velice důležité, aby se lidé naučí chodit, než začnou běhat. Podívejme se na dva body legislativy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, které EU nedávno vyprodukovala. Jedno se týká přepravy zvířat. E, nemám povoleno přepravovat své ovce na více jak 33 mil, respektive 50 kilometrů, pokud jsem neprošel zvláštní zkouškou. Moje žena tuto zkoušku složila, stály to nějaké peníze, ten průkaz musí mít sebou u sebe kdykoliv, může ji na mátkově kontrolovat policie, pokud průkaz nemá u sebe, nebo pokud popojede o něco více než 50 km, tak bude stíhána. Máme přátelé zemědělce v jiných zemích EU a ty, když, ti, když to slyší, tak eh, na nás tupě zírají. To je jeden z mnoha příkladů. Byli bychom rádi, kdyby ty věci byly řádně prováděny ve všech členských zemích. A pokud EU nemůže zajistit eh, potom provádění monitorování, tak by to vůbec neměla přijímat takové předpisy. Další věc, ta vejce, ten problém se projeví za 8-9 měsíců až proběhne celý ten cyklus první. Ono je, to, ono je to pojato tak, že všechny členské země EU by, by měly od 1. ledna 2012 přestat produkovat vejce z klecového chovu. Víme, že Rumunsko a Bulharsko budou i nadále mít možnost tom pokračovat, navzdomu, že někteří producenti čerpají 50% granty na přechod z klecového na lepší systém. Tyto granty my u nás v Británii nemáme. Aby to bylo ještě horší, po roce 2012 ti zemědělci v těchto zemích budou moci potom po roce 2012 prodávat svá vejce do Británie a s tím nemůžeme dělat vůbec nic. To skutečně oslabí důvěru britských chovatelů. Já si myslím, že bychom ta, do této situace neměli vnášet další legislativu. Jedna eh, praktická cesta, eh, jak eh, to téma ošetřit, někdo tady z Irska hovořil o tom, že až to bude zavedeno v roce 2012. EU na to nebude připravena a zemědělci v Itálii, ve Španělsku nepřejdou včas na nový systém, nicméně lidé u nich doma budou stále chtít spotřebovat vejce jako vždy. Takže odkud se to bude vozit z Indie, z Ukrajiny a podobných zemí? A samozřejmě to budou vejce z klecového chovu, pochopitelně. Zaznamenal jsem, že Evropská unie utratila celka 50 milionů eur na něco, čemu se říká welfare quality Project, projekt eh, kvalitních životních podmínek zvířat. Je to jenom spousta papíru a těch 50 milionů eur se mohlo využít pro informování spotřebitelů tak, aby nenakupovali tyto dovážená, tato dovážená vejce z klecových chovů. Vás domnule deputat, că și Bulgaria și România, statul membru pe care îl reprezint, Dovolte, bych vás ujistil, vážený kolego, že Bulharsko i Rumunsko jsou plně v souladu s evropskými předpisy a to přechodné období, o kterém se zmiňujete, bylo vyjednáno během přístupových rozhovorů s oběma zeměmi. A nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, budu stručný. Také děkuji paní kolegyně Paulsen za její práci. A chtěl bych se vrátit k tomu, co řekla úvodem. Už mě vadí, že eh, je stále řad, větší řada případů porušování předpisů pro ochranu zvířat. Eh, my jsme to svědky 30, svět, 30 let v německé televizi Eh, vidíme, jak eh, vytahují, eh, mm, jak vytahují krávu za zadní nohy. A chtěl bych říct, že potřebujeme přísné předpisy pro ochranu zvířat, ale žádný ani nejpřísnější předpis nezajistí, že se ty předpisy, že se bude dodržovat. Určitě bude i v budoucnosti eh, spousta případů porušování těchto předpisů. Tomu nemůžeme eh, předejít, eh, říkám to, protože tady zazněla zmínka o tom masovém chovu. I když má člověk jednoho psa, tak s ním dokáže zacházet špatně. To jsem byl svědkem a je jedno, jestli je to jeden pes nebo 400 krav. Eh, můj eh, otec byl vtělařem, eh, měl 50 až 70 tisíc včel ve svém včelstvu a příroda se s tím poradila sama. A co mě naplňuje obavou a starostí, paní Pausen, je ta skutečnost, že až do dneška Eh, zodpovědní eh, lidé VVTO zatím neprojevili ochotu jednat o ochraně zvířat. Vážně řečeno, eh, Světová obchodní organizace zatím nedala toto téma na pořad svého jednání a během tohoto volebního období bychom měli trvat na tom, aby se ochrana zvířat, ochraně zvířat v rámci mezinárodního obchodu věnovala prioritní pozornost. Proto se budu, o to se budu opravdu zasazovat. Albert, eh, adesso la parola a Stefan Le Foll. A nyní má slovo pan Stefan Stefane. Eh, Já budu hovořit stručně. Zaprvé chci říci, že krutost eh, ta se dopouštějí lidé na zvířatech, ale někdy také mezi sebou. Na to bychom neměli zapomínat, protože občas tady zaznívají slova, lidé hovoří tak, um, jako kdybychom měli vycházet z určitého pojetí humánosti lidství, ale to se musí uplatňovat nejenom na zvířata, ale i na lidi. Uh, pokud je o harmonizaci pravidel, já jsem pro. Ano, to tež vlastně platí pro sociální oblast, to je stejný, to je ten samý trh. Pokud je o návrhy paní Paulsen, já se vrátím k tomu, co řekl pan Luis Capola Santos, pokud je o cíle té observatoře, pokud stanovíme nějaká pravidla, která mají být eh, prováděna, eh, tak eh, pokud budeme mít nějakou observatoř, tak ta nám, to neznamená, že ta nám poskytne všechna řešení, protože ta diskuse se vede o těch pravidlech, o koncepci, kterou si přejeme, o úrovni, na které to chceme harmonizovat. O tom se diskutuje, k tomu se dávají pozměňovací návrhy. Každý může mít svůj názor na dobré životní podmínky zvířat a z toho také potom z této diskuse, z těchto názorů zajdou ta pravidla na evropské úrovni. A pokud je o VTO, vážení kolegové, pokud si myslíte, že bude možné eh, tam diskutovat o eh, dobrých životních podmínkách zvířat, když, se tam nedokážeme, eh, když tam nedokážeme zavést problematiku ani sociální nebo ekologickou, tak podívejte, to si asi sami za sebe děláme legrace, ze své schopnosti eh, změnit eh, zprávu záležitostí světa. Takže je třeba přistupovat k této věci s jasností, pokud je o možnosti ve Je třeba se snažit harmonizovat pravidla tak, aby každý v každé zemi, v každém chovu eh, měl jasnou vztahu mezi člověkem a zvířetem. Ale nemůže to být jednostranná vize. Děkuji, Stefane, a není Michel Laten. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád uvítal práci paní zpravodajky Paulsenové. Název splávy je hodnocení a eh, inventura akčního plánu společenství. Je tam velice jenom stručná část zprávy tomu věnovaná, i když se provádí tedy analýza textu, které zešly z komise, mně připadá, že je třeba provést reálné vyhodnocení toho, jaká je situace přímo v terénu a identifikovat potíže, proč to nepostupuje tím tempem, kterým by mělo v celé Evropě, eh, co je třeba napravit, tak abychom skutečně dosáhli správného provádění tohoto nařízení, než se pustíme případně do dalších vás fází, do dalších kroků, pokud bylo nutné. Já eh, přiznávám, že je to téma, které je eh, velmi citlivé pro část veřejného mínění. Já jsem si eh, tu zprávu četl ve dne, kde nám přicházely první přicházel první obrazové zpravodajství z Haiti a musím říct, že jsem zakoušel podivné pocity. Děkuji, pane Michel Dantene. A než uzavřeme rozpravu k tomuto bodu, dám ještě slovo paní zpravodajce Palsanové. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, eh, kdo přispěli do této debaty. Já jsem si myslela, že debata o dobrých životních podmínkách zvířat jako takových nebude představovat takovou potíž. Já si myslím, že tady panuje obecná schoda o tom, že se zvířaty by se mělo zacházet slušně. A tím největším problémem je to, o čem jsme právě hovořili, čili jak v praxi jsme schopni to všechno realizovat, jak můžeme zajistit stejnou úroveň konkurenceschopnosti minimálně na vnitřním trhu jak budeme řešit otázku financí a jak to celé uvedeme v život, jak dosáhneme společných standardů, jak zajistíme dodržování předpisů, platných předpisů. Pro mě to už je otázka praktické politiky, řízení a vedení společnosti. Myslím, že je velice málo zemědělců, kteří zacházejí se zvířaty nešetrně. Já osobně jsem se setkala pouze s takovými zemědělci, kteří se ke zvířatům chovali dobře. Navštívila jsem několik malých eh, farem, ale i velkochovů, i velkochovy, kde hm, se k těm tomu chovali velice dobře. Je možné, že evropští zemědělci nebudou schopni konkurovat zbytku světa, pokud i pro tento zbytek světa nebudeme vyžadovat dodržování předpisů. Je to technická otázka. Já nechci, eh, aby tady vznikl nový úřad. Myslím si, že pokud jde o kontroly tak máme instituce, které jsou ale možná podfinancovány, které nefungují tak, jak by měly. Je to například EFSA, která se věnuje problematice nemocí zvířat a antibiotické rezistence. Pokud jde o techniku, výzkum a vývoj a koordinaci využívání poznatků, tak si myslím, že ve většině členských států najdeme jeden úřad, který to má na starosti. Já si teď nepředstavuji vznik zcela nové agentury, ale pouze to, že by tady mohla být lepší koordinace mezi těmi existujícími. E Dobrá, děkuji za tuto diskusi. Mohli jsme si vyslechnout řadu názorů. Já chci také poděkovat paní Polsen za její výbornou práci. Určitě v budoucnu budeme mít možnost vrátit se k této debatě. A nyní uzavřeme toto téma. Datum pro vaše pozměňovací návrhy 9. února do 12 hodin. A nyní přejdeme k poslednímu bodu našeho programu. Máme zde spravedlivé příjmy pro zemědělce, lépe fungující potravinářský dodavatelský řetězec v Evropě. Budeme mít první výměnu názoru. A proto požádám pana Bového, aby byl stručný, aby schrnul toto téma. Víme, že jde o velmi důležité téma. My jsme viděli, jak fluktuace cen způsobila, že v tomto odvětví začaly být vztahy velmi napjaté. Ale chtěli bychom vědět tedy něco více o tomto tématu, takže poprosím pana Bového, aby nám téma představil a uvidíme, jestli poté zástupci Evropské komise budou chtít také k tomu něco říci. Takže, pane Bové, máte slovo. Pane předsedo, je pravda, že když má člověk jen pár minut, tak je to složité. Asi tady těžko povedeme diskusi se všemi z komise. A co je pro mě důležité, je, abychom měli příležitost obohatit ten návrh a ty různé kapitoly, které chceme předložit aby, aby to mohlo být obohaceno právě o tu diskusi. Takže pokud tato diskuse nemůže proběhnout vzhledem k tomu, kolik je hodin, za chvíli bude 6 a e, na, potom následuje ještě schůze koordinátorů, tak v tom případě navrhuji, e, abyste rozhodl, že zítra nebo příště proběhnou všechny tři části té diskuse, to znamená moje prezentace, diskuse s komisí a diskuse se všemi členy výboru, protože je to příliš závažné téma, podle mého alespoň, které svět zajímá. Dobrá, já bych tedy navrhl, abychom přistoupili na návrh pana Buvého, protože je to velice závažné téma a nemůžeme o něm jednat povrchně. Takže se tímto tématem budeme zabývat na některé z příštích schůzí. A nyní bych rád e, ukončil práci výboru. Zítra zde budeme mít předsedkyni, e, španělskou předsedkyni, paní Elenu Espinozu. A budeme také hovořit s panem Lefolem o klimatických změnách. Koordinátory poprosím, abyste ještě zůstali, protože